So Abychom zahájili zasedání. Nejdříve několik technických informací. Tlumočení je poskytováno ve všech oficiálních jazycích. A také bych vás chtěla uvědomit, že toto slyšení je webstreamováno to znamená, že projevy všech, kdo budou hovořit, budou nahrávány. E, vážení poslanci, vážení hosté, je pro mě potěšení setkat se na tomto meziparlamentním zasedání, který je, e, které je uspořádáno petičním výborem, právním výborem s účastí Evropské ombudsmanky a e, jsem přesvědčena, že toto bude vynikající příležitost vyměňovat si osvědčenou praxi ohledně aplikaci práva Evropské unie. Myslím, že se eh, shodneme, že implementace a aplikace eh, evropského práva není jen technickou záležitostí, jsou to klíčové prvky nutné pro naši evropskou demokracii a vůbec pro demokracii. Demokracie, jak víme, eh, se potkává s různými výzvami a občané eh, nemají velkou důvěru v to, že Evropská unie je schopna plnit eh, své eh, přísliby. To znamená, že implementace evropských zákonů, evropského práva je zásadní k tomu, abychom měli důvěryhodnost Evropské unie. A Evropa může přinášet hmatatelné výsledky našim občanům a podnikům, pokud toto právo evropské bude eh, přijímáno, přejímáno a praktikováno správným eh, způsobem tak aby nepřicházeli občané a podniky o eh, prospěch, který eh, mají mít eh, z evropského práva. To je velice důležité. My musíme znovu posílit naše závazky zaměřené na to, aby politické cíle a také cíle evropské legislativy nebudou rozmělněny a nebudou ztraceny v průběhu transpozice a implementace. Nejde tu jen o transpozici Eh, pro eh, národní parlamenty, protože národní parlamenty utvářejí vnitrostátní eh, politiku, vnitrostátní právní prostředí a jsou důležité i pro přípravu evropských politik a evropské legislativy v kontextu politického dialogu mezi národními parlamenty a institucemi EU, ale také při vykonávání pravomoci skrutinia, tedy přeskumu u eh, evropských legislativních eh, návrhů ohledně principu eh, subsidiarity. A to je velice důležité, protože toto podtrhuje legitimitu činnosti Evropské unie. Takže národní parlamenty nejsou také jediné, kterých se týká implementační proces potom národní úrovni, protože se jedná o řadu dalších eh, lokálních, regionálních aktérů, kteří eh, realizují eh, právo přímo na místě a je zapotřebí, abychom měli zákony, které jsou vytvářeny na základě Eh, jasných eh, důkazů, eh, objektivních potřeb a jasných politických cílů. A následně zapotřebí toto právo správně prosazovat. Těším se na dnešní výměnu názorů. Jsem přesvědčena, že bude zajímavá. Hned předám slovo mému kolegovi, panu Pálu Čákymu, který je předsedou petičního výboru Evropského parlamentu. Děkuji vám mnohokrát, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení hosté, vážení účastníci. Pro mne je privilegiem eh, s vámi zde dnes být a jménem petičního výboru Evropského parlamentu mám to potěšení zde přivítat eh, mnoho našich účastníků a hostů na tomto zasedání, které jsme uspořádali společně s právním výborem, společně eh, s Evropskou eh, ombudsmankou. Budeme hovořit o implementaci a aplikaci práva Evropské unie a eh, o tom, zda se plní očekávání našich evropských občanů, zda je správně aplikováno evropské právo či ne, zda dochází k nějakého porušování, zda Eh, jak vypadá situace. Viděli jsme u nás na petičním výboru, že přichází řada petic od občanů. Budeme tedy analyzovat toto téma dnes dopoledne a bude se hovořit o evropské legislativě, která byla předmětem řady peticí v našem petičním výboru. Za prvé, směrnice z roku 2014 o hodnocení úsilí týkající se Eh, projektů eh, veřejných a eh, soukromých v oblasti ochrany životního prostředí, následně ohledně práv cestujících. Práva spotřebitelů jsou nepochybně v jádru toho, o čem si myslí evropští občané, že by mělo být lépe aplikováno v členských státech. Eh, proto je také eh, vhodné, aby zde byli tedy eh, členové národních parlamentů, Evropská ombudsmanka a také, abychom měli vynikající tým expertů, abychom společně mohli o těchto tématech diskutovat. Přeji vám velice příjemnou a plodnou debatu a nyní bych chtěla požádat paní Selingauer, o její úvodní slova. Je eh, náměstní generálního tajemníka Evropské komise a předávám jí tímto slovo. Děkuji. Good morning to everyone. Dobré ráno. Eh, s velkým potěšením vyslovím několik slov na úvod eh, tohoto dne, kde nás čeká diskuse o e, implementaci evropského práva. Předseda Juncker zmínil ve, své poslední, ve svém posledním projevi, že, projevu, že aplikace evropského práva je úplně klíčová pro to, aby občané a podniky měli prospěch z evropských politik a řádné uplatňování zaručí, že e, občané mohou skutečně e, naplňovat svá práva, která se jim, kterých se jim dostává cestou těchto eh, eh, zákonů a že jakékoliv nedostatky v této věci je třeba rychle řešit. Eh, Evropská komise používá řízení o porušení jako jeden nástroj, ale jsou i jiné nástroje, které zajišťují toto řádné uplatňování. Několika slovy bych řekla, co dělá komise. Před dvěma <clears throat> lety jsme přijali sdělení eh, komunikaci, které se zaměřuje na strategičtější přístup, pokud jde o vymáhání evropského pláva práva eh, cílem je eh, lepší uplatňování a lepší výsledky. Toto sdělení se opírá o dvě zásady. Za prvé spolupráce s členskými státy k při zajištění řádného uplatňování, protože prevence je lepší než následné kroky. To znamená, ta právě ta řízení o porušení je lepší eh, eh, předcházet jakýmkoliv porušením a to díky spolupráci s vnitrostátními orgány a parlamenty při implementaci a transpozici evropského práva. To eh, platí u těch směrnic, kdy v rámci tohoto sdělení chceme nabídnout celou řadu nástrojů členským státům, které, které, které díky tomu eh, dobře mohou eh, provádět eh, právo a opatření přijata. Ehm, platí to ale také v oblasti stížností ze strany občanů, pokud není implementace řádná a namísto toho, abychom okamžitě se obraceli na soud, tak se pokoušíme v dialogu s členským státem hledat řešení této stížnosti. Druhým pilířem, druhou zásadou té politiky eh, provádění je rychlý a účin, rychlé a účinné řízení při porušeních, která nelze řešit dialogem. A v tomto ohledu jsou zde čtyři priority komise. Za prvé, eh, situace, kdy nedošlo k transpozici nebo nebyla řádně provedena. To znamená, nedošlo k přenosu. Za druhé, situace, kdy členské státy eh, se nepřizpůsobí nebo nepod, eh, nepodřídí rozsudku Evropského soudního dvora. Za třetí, pokud jsou eh, ohroženy finanční zájem, zájmy EU. A za čtvrté, tak tam, kde platí výlučná kompetence EU. E to jsou tedy čtyři priority, kde dbáme na Eh, provádění. Ale pro občany a pro eh, podniky to tyto oblasti nejsou úplně klíčové při té implementaci. Tam spíše eh, je důležitá, důležitá spolupráce s vnitrostátními orgány a vnitrostátními úřady veřejných ochránců práv, protože ti právě dohlížejí na to, aby stížnosti byly vyslyšeny. Často potom eh, řízení vede k tomu, že se objeví systematické porušování a systémové problémy. Eh, které komise eh, chce řešit. A tady právě je ta spolupráce též velmi eh, důležitá. Před více než rokem jsme se sešli s národními ombudsmany, evropskou ombudsmankou a službami Evropské komise, jak s cílem zjistit, jak toto partnerství oživit a posílit a jak pracovat na dalších společných aktivitách. Protože dva roky poté, potom sdělení sdělení, kde se nacházíme v té implementaci. Eh, Evropský účetní dvůr eh, vydal nedávno eh, celkovou přehlednou zprávu o této implementaci a ta zpráva říká, velmi pozitivně hovoří o pokroku ze strany komise, která se snaží o zlepšení implementace a dále je, jsou, jsou tady zdůrazněny čtyři prvky. Za prvé, že jsou nastaveny priority, to znamená priority tak, abychom výkon zaměřili na ta nejhorší porušení. Dále jsou zde nastaveny takzvané benchmarky, čili srovnávání a měřítka za třetí, že jsme se pokusili posílit spolupráci a diskusi s členskými státy a za čtvrté, že se pokoušíme o přímou komunikaci s veřejností jako takovou a s informovanou veřejností zvláště. Eh, my eh, toto ocenění eh, Evropského účetního dvora si velmi vážíme, ale bylo zde zmíněno, že je potřeba i větší úsilí. A za prvé je to oblast, jakým způsobem jsou řešeny práv, řešena práva občanů a jejich stížnosti. Tyto stížnosti jsou důležité proto, abychom vlastně odkryli ta porušení z Bruselu, z komise E, není vlastně vždy patrné, kde ty problémy jsou. Takže stížnosti, které dostáváme, nám toto odhalují a e, my se snažíme tyto stížnosti e, řešit v, zás, v souladu se zásadami řádné zprávy, to znamená rychlá reakce, vyšetření toho stížnosti a závazek odpovědě do 12 měsíců, je, který je dosti náročný Často ale stěžovatelé říkají, že chtějí eh, finanční eh, náhradu, finanční kompenzaci, ale to není nic, co by komise mohla, eh, co by komise mohla udělat. To je na vnitrostátních soudech. Takže my se pokoušíme o lepší informovanost veřejnosti, aby věděli, kam se obracit. A vnitrostátní úřady veřejných ochránců práv mohou v této věci pomoci pomoci a pomoci um, občanům. Druhým bodem, kde se účetní eh, dvůr domnívá, že bychom se mohli zlepšit, je oblast transparentnosti. My se snažíme být transparentní při eh, tom uplatňování a výkonu, ale není to dostatečné. A to, co nám říkají občané, je, eh, má dva rozměry. Za prvé chtějí vědět, co děláme a které věci vymáháme, proč je vymáháme, proč jsme se pro ně rozhodli a jak postupujeme. A proto také vydáváme tiskové zprávy zprávy po každém tom řešení nějakého porušení. A mám, vydáváme také eh, výroční zprávu, jak ta řízení o porušení eh, vy, mm, vypadají. Eh, proto je i taková diskuse, jako je ta dnešní, dobrá pro nás, abychom si uvědomili, jakým způsobem fungujeme a abychom k tomu získali příslušnou zpětnou vazbu. Eh, občané se zajímají i o transpozici a srovnání transpozic v jednotlivých členských státech a na tom též pracujeme, totiž na tom, aby občané viděli, jak jejich vnitrostátní parlamenty provádějí eh, nebo implementují směrnice, zda jdou nad jejich eh, rámec a jak to dělají jiné členské státy. Takže v této oblasti se snažíme veřejnost informovat, veřejnost a podnikatelskou veřejnost veřejnost. Eh, úloha vnitrostátních parlamentů je klíčová, protože mm, eh, efektivní implementace začíná řádnou transpozicí eh, vnitrostátními parlamenty a vedle toho je tady další prvek a to, že probíhá vnitrostátní politická diskuse v rámci těch parlamentů aby te, a tato interakce s vnitrostátními parlamenty je proto klíčová. Uzavření Uzavřu tedy tím, že zdůrazním, že implementace evropského práva je společným úkolem nás všech, eh, evropských orgánů i vnitrostátních orgánů a není to věc statická. Musíme průběžně aktualizovat, zlepšovat způsob implementace, protože to není eh, eh, žádný statický soubor předpisů. Minulý e, e, e, týden jsme zveřejnili sdělení o společném trhu, kdy rada po nás chtěla, abychom řekli, a identifikovali hlavní překážky uh, účinného fungování společného trhu. My jsme tyto překážky zjistili a zjistili jsme také potřebu, že je třeba naplnit celou řadou, řadou návrhů, které zatím uh, nejsou ve formě legislativy, ale v tomto sdělení jsme zjistili také, že hlavní překážkou je implementace na úrovni EU, na uh, úrovni jednotlivých států a na místní úrovni. A proto se domnívám, že dnešní diskuse, která má přispět implementaci, e, je naprosto klíčová, protože bez implementace není skutečného fungování práva. Takže se těším na diskusi s vámi a na velmi úspěšný den. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní dávám slovo paní e, ombudsmance, paní O'Reilly. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Dobré ráno vám všem. Jsem skutečně velmi ráda, že zde mohu být a můžeme diskutovat o tomto tématu, které je důležité nejen pro evropský projekt, ale pro naše chápání některých demokratických výzev, kterým dnes eh, čelíme. Schopnost lidí chápat eh, Eh, jak se vytváří zákony a jak jsou eh, realizovány, je zásadní pro naši demokracii. Je to také zásadní pro naši lidskou potřebu autonomie, kontroly nad naším vlastním světem, pocitem, že hm, máme svou cenu a eh, vztahu s ostatními. Naše propojené společnosti a náš svět s novými technologiemi vyžaduje určitou míru kontroly, značnou míru kontroly nad politickými agendami. Nemělo by se stát, že občané nebo eh, národy nejsou, nebo národní parlamenty nejsou schopny eh, ovládat své vlastní eh, zákony. Podívejme se na slogan Vezměte si zpět svou kontrolu, který byl použit při kampani za Brexit, což reagovalo na psychologické potřeby mnoha lidí. Lidé si myslí, že když ztratili kontrolu, důvěryhodnost a legitimnost našich zákonodárných institucí eh, trpí. Třeba, že jsou silně demokratické. Eh, nedostatek eh, kontroly bývá využíván v narrativu euroskeptiků, ale i někteří eh, proevropští politici používají tato slova, když eh, veřejně obvinují Brusel za domácí eh, záležitosti a hovoří o Bruselu v souvislosti s věcmi, které jsou vnímány negativně i když to byli oni, kdo rozhodli nebo přispěli k rozhodnutí, které následně je kritizováno a nyní o něm takto hovoří. Je zapotřebí, aby se byla transparentnost rozhodovacích procesů v Evropské unii. Zabývali jsme se například e, odpovědností e, rady e, za vytváření rozhodnutí. V to, co je rozhodnuto e, ve vládách e, a následně přeneseno na zasedání Rady do Bruselu, tam rozhodnuto, by následně mělo být také stejným způsobem přijato v členských státech zpátky a převedeno ve vnitrostátní e, pravidla. Zabýváme se také porušováním zákonů. Komise vedla v loňském roce 2016 těchto případů a pro ty, kdo mají prostředky, může být užitečné e, se pustit do soudního sporu. E, prostřednictvím veřejné konzultace občané a zainteresované strany mohou využít svou zkušenost s tím, jak je aplikováno eh, evropské právo a mohou se snažit změnit eh, tuto eh, situaci také díky evropské iniciativě, která stále ještě není rozhodnuta do svého plného potenciálu. A zde může hrát roli i ombudsman, protože my jsme jakýmsi mostem mezi vnitrostátní administrativou a občanem prostřednictvím spolupráce, prostřednictvím Evropské sítě ombudsmanů se snažíme dosáhnout tohoto přemostění nařízení, eh, které se týká i evropského legislativního eh, eh, rozměru. A vedeme mm, paralelní šetření v takovýchto případech. Je to naše společná práce, která může vést k lepšímu výsledku. Jak víte, Lisabonská smlouva formálně vytvořila úlohu národních parlamentů v evropském zákonodárném procesu. Ehm, národní parlamenty eh, transponují eh, eh, evropské právo, ale mohou užívat i žlutou kartu přitom, jak dobře víte. Meziparlamentní dialog konkretizuje tento proces a já bych byla ráda, abychom se společně podívali také na aplikaci práva, nejen na vytváření evropského práva. Ale kromě těch procedurálních mechanismů, které zde jsou jak pro občany, tak pro národní parlamenty, je zásadní, abyste vy, abychom všichni cítili, že každý jednotlivec eh, má možnost hrát svou eh, roli Eh, je zapotřebí využívat těch nástrojů, které máme, ale zajistit, že občané a národní parlamenty budou moci vykonávat eh, eh, toto své právo a že je zapotřebí jejich úsilí brát seriózně. Je zapotřebí pomáhat smysluplnému propojení mezi občany a evropskými institucemi. Jako konkrétní příklad, abych uvedla, co tím myslím, mohu jmenovat Evropskou iniciativu občanů ve v současné eh, eh, reformě možná, eh, že je zapotřebí se zabývat tím, jak je organizováno ICE a jakým způsobem se jedná s, s občany. Trvalo to čtyři, měsíc, čtyři roky, než komise přesla legislativní návrh týkající se této občanské iniciativy. A nepochybně to bylo frustrující, eh, že bylo zapotřebí eh, čekat tak dlouho na to, až bude mm, přímý právní dopad této eh, aktivity. Je zapotřebí, aby tedy společně občané i zákonodárci mohli prosazovat svůj hlas jak při tvorbě zákonů, tak při jejich aplikaci. Musíme tedy začít ale především eh, prostým uvědoměním, informovaností o tom, že občané i národní parlamenty mohou dát zaznít svému hlasu. Blíží se eh, volby v roce 2019, budou lakmusovým papírkem tomu, jak se odpoví na eh, populismus a je zapotřebí zajistit aby občané věděli, e, že Evropská unie tu o toho, aby jim sloužila i prostřednictvím evropských institucí. Děkuji vám za pozornost. Velice se těším na dnešní diskuzi. Uh, uh, Děkuji paní Aureli za velmi zajímavý úvod a nyní se dostáváme k prvnímu panelu který se zaměří na transpozici, eh, eh, implementaci a provádění unijního eh, práva. A ta první hm, část bude věnována několika konkrétním případovým studiím transpozice a implementace. Eh, to, jsou, to je problematika, která spadá do pravomoci našich dvou eh, eh, výborů. A v těch jednotlivých případech se dozvíme o potížích při transpozici a implementaci a budeme potom nadále diskutovat o tom, jakým způsobem je možno zlepšit práci vnitrostátních parlamentů při této transpo, transpozici. Připomínám, že první směrnice, o které budeme hovořit, je se týká mediace a to je velmi převratná směrnice, která směřuje k mediaci v občanských a obchodních sporech. Eh, je to v rámci úsilí zajistit lepší přístup ke spravedlnosti a vytvořit společný prostor spravedlnosti. A k tomu je směrnice o mediaci klíč, klíčovým nástrojem, která by směřovala k tomu, aby sporty, spo, eh, spory nebyly řešeny výlučně před soudy a aby se soudům eh, u, u, ulevilo. Mediace znamená řešení sporů bez um, velkých finančních nákladů a velkých časových prodlev, velkých spoždění, která často jsou u soudu. Ehm, mediace přináší výhody hm, v tom, že je levnější a je přizpůsobena stranám. Právní výbor eh, monitoroval eh, po, o, po přijetí této směrnice její transpozici cestou slyšení, workshopů a také tím, že zadal eh, odborné posudky a loni přijal výbor také implementační zprávu, která hodnotila, jaký dopad měla tato směrnice od od svého přijetí na fungování sporů. Na výbor dospěl k závěru, že směrnice jako taková je úspěšná v tom, že zvýšila povědomí o výhodách mediace, ale její vlastní implementace je ve velmi rozdílném stupni úspěšnosti u členských států. My jsme proto přijali celou řadu opatření k posílení úsilí k Eh, podpoření mediace. A to by měl být hlavní předmět naší dnešní eh, diskuse kolem těch jednotlivých eh, kauz. Já bych přivítala paní Iglesias, která je ředitelkou která je ředitelkou legislativních záležitostí právní služby Evropského parlamentu. Mnohokrát, paní předsedkyně, ale nejdříve musím omluvit Eh, kolegu, neboť on musí být eh, u soudního dvora, bohužel se nemohl dostavit. A je to škoda, neboť samozřejmě právní služba je velice úzce, byla zapojena do přípravy organizace této akce a je samozřejmě to dnešní téma, je, má zásadní důležitost pro parlament a také pro naši službu. Ano, v společenství práva a Evropská unie je společenství práva, je otázka aplikace práva zásadní a centrální s ohledem na právní stát. To, že tady existuje právní stát a práva musí být aplikováno. Pokud eh, státní instituce nejsou schopny zajistit účinnost práva, právní stát prostě neexistuje. Tedy právo Evropské unie je přirozeně křehké, pokud zejména s ohledem jeho aplikaci. Na prvním místě proto, protože je produktem dialogu mezi 28 různými právními řády, mezi 28 různými právními kulturami. A samozřejmě Evropská unie je také politickou strukturou, která je extrémně decentralizována. Není tady jedna výkonná moc. Musíme tedy eh, členským státům svěřit vlastně tu péči o aplikaci a účinnost práva. A toto znamená z jedné strany, že Národní parlamenty jsou zapojeny do transpozici unijního práva do národního práva, pokud se jedná o normy, které nemají přímou aplikaci, jakožto z nařízení. Ale samozřejmě to také znamená, že administrativní orgány do toho také zasahují, jednak do transpozice, ale pak také hlavně do aplikace práva. Co se týče transpozice, Tady vidíme mm, různé težkosti, za prvé různé mentality těch různých právních řádů, jak se to napojuje na ty různé právní kultury, už jsem o tom hovořila, a také různé procedury aplikace v těch parlamentech a e, administrativních orgánech. A pak je tady další fenomén, kterým jsme se v poslední době velice zabývali, to je takzvaný gold plating. To znamená, že tedy národní státy si do evropského práva přidávají své vlastní nové prvky právě prostřednictvím transpozice do národního práva. Co se týče přímé e, aplikace, tam, kde není přímá aplikace, tam, kde je třeba transponovat, tak jsou tam skutečně různé výklady což znamená, že celek evropského práva se setkává s problémy nedostatku homogenity. Program dnešního dopoledne nám dopoví, abychom se přesně a přesně podívali na veškerou tuto problematiku na základě konkrétních příkladů. Jaký je zájem parlamentu eh, legislátora Unie v této otázce? V Evropské unii Komise je pověřena kontrolou aplikací práva a legislátor zákonodárce eh, má hlavní roli v oblasti kontroly, kontroly aktivity činnosti komise. A také e, zákonodárec měří účinnost své vlastní činnosti. Jde tedy o to zlepšovat legislativu a proto evropský legislátor tedy musí vědět, jak vlastně ta legislativa funguje na konci celého procesu. Aplikace evropského práva je tedy součástí důležité části poslední mezi institucionální dohody o lepších právních předpisech. Je to důležité, neboť eh, my jsme souzeni podle toho, jaký konečný výsledek přinesou naše produkty, naše právní předpisy. V tomto kontextu je jasné, že pro unijního zákonodárce ve spolupráci s dalšími parlamenty, s národními parlamenty, je toto vše velice důležité právě z důvodu role parlamentu v transpozici a také z důvodu role parlamentu jakožto orgánu, který na národní úrovni kontroluje exekutivu. Důležitá je také role národních ombudsmanů, neboť oni mohou jaksi nalézat symptomy společného unijního práva s ohledem na národní právo a aplikaci práva. Na závěr bych ráda trochu, eh, jež vlastně mm, uvedla něco, co by mohlo být již závěrem dnešního dne. Jde o otázku, kterou bychom si měli položit, a to je otázka, zda bychom měli jistým způsobem institucionalizovat naši spolupráci. Buď by to byla spolupráce mezi eh, administrativními strukturami, mezi parlamenty a ombudsmany, v jsem ohledu již existuje, anebo známe mají cestou spolupráce na politické úrovni. Tady připomínám protokol číslo jedna o národních parlamentech, je to příloha ke smlouvám, článek 8, tam je možnost vytvářet takovéto struktury pro spolupráci, stálou spolupráci mezi parlamenty. Tady máme již dobrou e, příklad v oblasti finanční stability, zahraničních záležitostí a také v případě Europolu. Já tedy na závěr bych eh, vám chtěla říct, zda bychom, eh, asi bychom si měli zvážit, zda bychom do budoucna měli vytvořit takový ty nějaký nástroj stále spolupráce. Děkuji vám. Děkuji za tyto podněty o kterých Nyní mm, přejdeme k samotné diskusi a analýze eh, směrnice o mediaci v občanských a občanských eh, občanských a obchodních věc Giuseppe de Polo, Palo, profesor eh, mm, práva alternativního řešení sporů a související praxe a Pan profesor je profesorem na Mitchell Hamline School v St. Paul a máte 15 eh, minut. Eh, jak je patrné z názvu mé eh, prezentace, eh, půjdu přímo do, k samotnému jádru toho problému a za 15 minut se pokusím vysvětlit, proč podle mého názoru tato směrnice nenaplnila své cíle. Je to sice význačný milník, ale nedosáhl svého cíle. A proč k tomu došlo a co by mohla Evropská unie a členské státy učinit k, lep, k zlepšení této situace. V některých kruzích se hovoří o této směrnici jako směrnice, která vedla k paradoxu. A ten paradox má pět aspektů. Na jedné straně mediace se chválí, ale pouze přitom procento všech společností sporů v občanských a obchodních věcech prochází mediací. To znamená, že článek jedna té směrnice, který vyzývá k tomu, aby mediace narůstala a aby byla zajištěna rovnováha mezi soudními spory a mediací, tata v rovnováha tady není. Tady by měla být jiné procentuální eh, eh, zastoupení. A mm, v roce 2014 byl, eh, dostal Evropský parlament studii, která kvantifikovala náklady občanů a, eh, občanů a podnikatelů, eh, náklady, které ušetří při mediaci a mm, hovořilo se o 20 až 40 miliardách ročně a to bylo za komisařky, za vedení komisařky Jourové. Eh, jedna další věc je, že soudní systémy, občanské soudní systémy jsou jednak přetíženy, ale ty náklady nejsou neseny, eh, neseny stranami. Ty uhradí pouze tak 25% nákladů, zbytek 75 jde z všeobecných daní. Nejde to tedy jenom ze soudních poplatků. Eh, prvním, posledním věcí, která je také z toho plyne, že jsou tady skryté náklady, protože eh, a, a narůstající náklady, protože řešení sporů v propojenějším světě narůstá na počtu a komplexnosti. Eh, Při té globalizaci je potřeba dosáhnout k zákazníkům po celém světě a takováto rozprostřenost znamená více eh, konfliktů. Lidé se uchylují při konfliktu buď jdou lidé k soudu, nebo se i uchýlí k násilí, a nebo se eh, do ničeho nepustí. Ale při, pokud nepůjdou tou cestou mediace, která je řešením na základě vyjednávání, eh, eh, tak přicházíme o mnoho. Toto alternativní řešení spolu Eh, sporů eh, se úspěšně zavedlo v Itálii a také v Turecku. Eh, Itálie má o dva, v roce 2013 má mnohem více těchto mediací než soudní sporu a úřední údaje ukazují, že nové věci v situacích, kdy, kde se mediace používá, že těch, ten nápad Eh, tam klesl u soudu. To znamená, že lidé skutečně jdou mediací. Například v oblasti nemovitostí po přijetí toho nového mediačního zákona nárůst o 49 Mediace se používá pouze u 15 případů, zbytek 85 případů. Tam není mediace používána a neznamená to po, eh, pokles případů. To znamená pouze, že že a eh, ty případy jsou pohlceny eh, mediací. V Turecku bylo nedávno přijato, přijat zákon, který je založen na italském modelu a tam eh, došlo k prudkému nárůstu mediací ze 13 tisíc na 200 tisíc a to s úspěšností 67 turecký zákonodárce se použi- pokouší o zavedení mediace ve všech eh, obchodních sporech. Co je, eh, co znamená tento mm, eh, tento mechanismus, jak tu mediaci zacházet. V těch zemích, kde je mediace málo používána, nejsou strany nuceny k tomu vyjednávat. Eh, musí tedy aktivně říci, že o mediaci stojí, musí jít cestou opt-inu. A všude jinde, kde je mechanismus opačný, kde je to opt-out, kde tedy strany eh, nejdříve musí se setkat alespoň k jednou mediaci, nemusí dosáhnout výsledku, ale alespoň jednou musí vyjednávat a pokusit se o to vyjednávání, než mohou jít eh, k soudu. A mm, tyto vyřešení metodologie opt-in a opt-out jsou eh, celkem eh, patrné ve studii, která se eh, týkala záchrany životů. Je to studie, která hovoří o orgánech k transplantaci, kde je samozřejmě e, souhlas potřeba a výzkumníci se zabývali touto, tímto souhlasem a neukázalo se, že, ne, že to nebylo tak, že e, v některých zemích e, bylo, byl ten souhlas málo lidmi dán nebo mnoha lidmi dán, zatímco v těch zemích, které, kde byl implicitní souhlas, tam, kde byl Eh, eh, souhlas explicitní, to jsou ty země žluté. V těch modrých zemích je souhlas eh, předpokládaný. To znamená tam, kde je potřeba aktivně říci opt-in, ano, já souhlasím s tím, musím to podepsat, podepíšu to a v těch zemích také těch orgánů bylo málo zajištěno k transplantacím. Zatímco u těch modrých zemí byla řešení opt-out, opt-out. Eh, lidé eh, se nerozhodli podepsat, protože museli by něco aktivně eh, učinit a ty orgány byly získány k transplantaci, tudíž byly zachráněny životy. To je fungování metodologie opt-in a opt-out. A to je důležité mm, mít na paměti v souvislosti s tím, jak se lidé rozhodují. Eh, ekonom, který eh, dostal eh, Nobelovu cenu v roce 2002, vysvětlil omezenou racionalitu v oblasti e, nejistoty. A to je stejné rozhodování. Nejistota je v rozhodování o mediaci e, dohodnout se, a nebo je tu možnost jíst k soudu. Je to e, nejistota. V té situaci se ukazuje, že jsme méně racionální. Richard Taylor dostal Nobelovu cenu loni, kdy na základě práce o omezené racionalitě a nedostatku nedostatku sebekontroly. Eh, sebekontrola v oblasti stravy, mm, eh, spoření na důchod. Eh, většinou v těchto rozhodnutích lidé dělají to, co je zásadní pravidlo, defaultní pravidlo, když automaticky, se, automaticky jsou zařazeny do nějakého spořícího programu, mm, když chtějí, chcete děti přinutit, aby jedli zdravě, musíte jim to jídlo podávat jako to standardní, defaultní, to zdravé jídlo. Čili eh, je potřeba lidi přimět, musí být nějakým způsobem pošťouchnuti k tomu, aby dělali něco eh, oproti něčemu jednou, jednomu. A naše analýza ukazuje právě slabost té směrnice a z toho eh, mechanismu. Tam jsou tam dvě chyby. Jednak tady není možný ten mechanismus opt-out, eh, ukládá členským státům, aby byla možná mediace, ale není zde opt-out a neříká se tu, jak takový opt-out vypadá, vypadá, jak dlouho by ta mediace měla trvat a kolik by měla stát, aby byla eh, Eh, přijatelná. Eh, zákonodárce tudíž byl jaksi zaslepen tím, že když se zaměří na kvalitu, eh, vykonatelnost mediace, ochranu informací a důvěrnost, takže se ten proces stane populární a lidé tou cestou mediací půjdou. Mělo se také za to, že pokud se kultura mediace posílí, tak zatím opět lidé půjdou, ale ta čísla ukazují, ukazují, že to eh, nefungovalo. Při, eh, eh, řekl to nejlépe Ovidius, když řekl, že vidím a souhlasím s tím, co je dobré, ale dělám to, co je špatné. Lidé spontánně nejdou za tím, co je dobré. Kdyby tomu tak bylo, nepotřebovali bychom policii, nepotřeboval bychom uh, dopravní světla, nepotřebovali bychom záchranné uh, uh, pásy, kdo ví, kdo ví jak by Eh, Ovidius dnes v dnešním Římě fungoval, asi by na místo na koně jezdil na Vespě. Dva roky po této směrnici zasáhl Evropský soudní eh, dvůr a to dvěma zásahy. Toto jsou eh, citáty z rozsudku. Pokud chcete, aby systém byl funkční, nemůže být opt-in, musí to být opt-out. To ale nebyl zastánce mediace, to byl Evropský soudní dvůr. A za druhé nabídl parametry pro to, aby mediace byla efektivní, ale eh, také mm, jaksi rozumná eh, musí eh, eh, být, nesmí být s prodlevami a musí pozastavit eh, promlčecí lhůtu. Když jsme se podívali na to, kde funguje, nebo jak funguje mediace, přivzali jsme právě vedle těch behaviorních pohledů i mm, pohled Evropského soudního dvora a to tak, že by se změnil článek 2, aby aby se aby zde byl tedy ten mechanismus opt-out, kdyby byla nejdříve pom- povinnost setkat se s tou druhou uh, stranou a to uh, je, a potom mít ten jednoduchý opt-out. Uh, eh, aut. 2014 se eh, parlament rozhodl počkat, 2016 byla provedena revize. Tento eh, návrh byl předložen v roce 2016 a 2017 parlament rozhodl nezměnit tu směrnici v tom smyslu, který jsem popsal. A tím, že se nezměnila ta směrnice, tak vnitrostátní parlamenty zůstávají v nejistotě, jak zajistit fungování a, a mediace. Čtyři země, které jsou předmětem zkoumání, se pokoušely o zavedení mediace a to je neúčinná, protože je eh, opt-in verzí a nebo je předmětem ústavního eh, eh, přeskumu, protože opt-out není dobře nastaven. Rumunský nejvyšší soud dvakrát zamítl legislativní pokusy vytvořit mediaci. Eh, když vznikne vlastně celá infrastruktura k tomu, k té mediaci a potom to není naplněno rozhodnutím nejvyššího soudu, tak je to velký problém eh, a samozřejmě tím, kteří nejvíce, eh, o nejvíce přicházejí, jsou občané a podnikatele. K té mé studii přispěla celá řada kolegů, někteří zvláště se zasloužili a ty jsou zde zmíněni a vzhledem k tomu, že hovořím k poslancům a poslankyním, kteří možná budou usilovat um, uh, o, nebudou usilovat o znovu, znovu zvolení. Přeji vám hodně štěstí a ti, kteří budou usilovat o znovu zvolení, možná, že se zde znovu eh, sejdeme a možná, že za 12 let ten paradox již bude vyřešen. Děkuji. Profesor. Děkuji vám, pane profesore. Za uh, tato velice přesvědčivá slova. A eh, nyní eh, můžeme dát prostor k otázkám. Možná nejen k otázkám, ale také k poznámkám nebo uvedení příkladů toho, jak eh, mediace dobře či méně dobře funguje v členských státech. I, I don't see, uh, so... Nevidím nikoho ze sálu, tak bude komentovat Marie. Já bych ráda k tomu něco řekla, protože vy jste uvedl, že legislátor nebo Evropská unie eh, neuspěla v tom, aby dala instrukce, ale ta směrnice o mediaci byla velice zvláštní a složitým eh, legislativním počinem. Když eh, unie začala v Bruselu tedy přijímat tuto směrnici, ono to trvalo spoustu let, takže ten proces začal někdy po roce 2000 s tou první sérií dokumentů a pak to vstoupilo v platnost. Takže eh, konec eh, období transpozice byl někdy v roce 2012. První problém tedy spočíval v tom, že mediace v některých členských státech ještě tehdy vůbec neexistovala, když ta směrnice byla přijata. Evropský parlament tedy nebyl jednomyslný ohledně eh, mediace kvůli problémům se subsidiaritou, eh, protože eh, ta směrnice o mediaci je založena na, tedy na právním základu jednotného trhu a to znamená, že harmonizujete něco, co v té době neexistovalo. A to bylo velice složitou záležitostí. Jenom to jsem chtěla podotknout, eh, protože to také z velké části vysvětluje ty potíže nebo nedostatek jaksi homogenosti prostředí, o kterém jste hovořil. Řečník hovoří o mikrofon. Ano, já jsem řekl, že se vde podařilo, ale to proto, eh, abych eh, eh, vyvodil nějakou reakci. On ten proces začal v 90. letech. V roce 2004 byl předložen návrh, v roce 2008 byl přijat a já jsem měl to potěšení, že jsem na tomto místě hovořil v roce 2007, už rok předtím, než byla tato směrnice přijata. A v roce 1995 jsem začal mediovat, takže jsem měl pocit, že ten článek 5.2 nebude dostačovat. A proto jsem byl tak potěšen, že zde bude tedy evropský zákon, který zajistí, že to fungovat bude. Tak jsem si říkal, že ti, kdo se účastnili celého toho procesu, už by nadšení, že se do toho pustí, že hele, já, já vím, že tady je něco eh, lepšího. Takže já jsem říkal, výborně, budeme mít tady eh, zákon o mediaci, takže eh, je budeme moci využívat. Já říkám, že se to nepovedlo proto, že evropský legislátor mohl myslet na to, co bude fungovat a co nebude. Italská legislativa například z roku 1993. Některé státy takovou legislativu mají, jiné ne. Například francouzský zákon je z roku 1994 o mediaci. Eh, takže to, co vytvořilo ten trh a tu nabídku a poplatku, poptávku už bylo známo ale víme, že nikdo není dokonalý, ani eh, Evropský eh, parlament s veškerou úctou ale eh, od té doby do roku 2018, v roce 2011 komise začala žádat studii. Pak byl rok 2016, 2018 a bylo tedy zapotřebí se podívat na to, jak situace vypadá, poučit se. Od roku 1995 už je to spoustu let, takže eh, to už je opravdu dlouhá doba. Bylo zapotřebí eh, dojít eh, k dobrým rozhodnutím. Nejefektivnější legislativa o mediaci je ta, kde se stanoví nějaké období kdy se to bude zkoušet. Kdy se mu nestanoví hned, že něco nějak bude, ale že se může říct, můžeme vyzkoušet, jak to bude vypadat za optinu a jak to bude vypadat za opt Některé státy se rozhodnou za opti, pro optin, některé pro opt-out. A e, potom se podíváte na výsledky a uvidíte, že to může mít různý dopad e, na situaci ve e, státě. Děkuji vám nicméně za váš komentář. Vy jste hm, vysvětloval eh, v podstatě, že se jedná o psychologii občana. Máte také eh, Tak nějaký příklad psychologie poslanců, evropských poslanců? Jak lépe rozhodovat? Já si myslím, že eh, mám takovou takovou myšlenku. Před mnoha let jeden z vašich kolegů řekl, místo toho, aby říkal, vyžaduje se nebo vyžaduje se úsilí, tak jsme hovořili o povinnosti. A ona mi tady řekla, tato eh, paní poslankyně, já jsem eh, z pravice. Takže jak bude se mandatorní, povinné, tak to nechci. Mnohé parlamenty Eh, jsou přesvědčeny, že to, co je mandatorní povinné, tak je eh, to pro ně psychologicky špatné. Když se podíváte na článek 5.2, eh, tak to vypadá, tam je napsáno, členské státy to tak mohou udělat, pokud se nenaruší přístup ke spravedlnosti. Dokážete si představit, že by nějaká spravedlnost něco takové umožnila? Takže už jenom to, že se to vytvoří představa, že je tu nějaká, nějaké nebezpečné e, prostředí, e, kde by mohlo k něčemu dojít, už samo o sobě má tento, e, tuto konotaci. Například jeden můj kolega hovoří o kmenovém pojetí, o no, tribalismu. Je zapotřebí, abychom praktikovali to, co my kážeme abychom skutečně mediovali. Na jedné straně máme údaje, které neustále prokazují, že mediace jako plně dobrovolný systém opt-in nebude fungovat. To můžeme ukázat například celého světa. Pokud máte opačný příklad, prosím, ukažte mi ho. Na druhé straně tedy Eh, nechceme eh, lidem říct, musíte to udělat, musíte se dohodnout, takže my nějakým způsobem je musíme přivést k tomu, aby eh, se snažili nějak situaci vyřešit. A pak se podíváme a zjistíme na konci roku, jak to dopadlo. Uživatelé byli spokojeni, jaký úspěch to mělo, co tomu říkali právníci. V některých státech byla opozice, která vedla i ke stavkám, například v Argentině nebo v Itálii. A E, nyní e, právníci v těchto zemích patří k těm nejsilnějším podporovatelům mediace. Je zapotřebí samozřejmě očekávat určitou rezistenci. Obava politiků je také zapotřebí, e, zapotřebí brát v úvahu. Musíme mít jasnou představu o tom, co je schůdné, co rozhodně fungovat nebude a co stojí za to vyzkoušet. Eh, takže přeji eh, hodně odvahy a eh, úspěchu. I don't want to transform that in a dialogue, but... Já z toho nechci udělat náš dialog, ale v roce 2007, když jste to byl, tak eh, jsem to byla. Já jsem mm, tady nebyla šokovaná tím slovem neúspěch, protože takovou analýzu eh, můžou dělat mnoho dalších lidí. To je také důvod toho, proč tu směrnici o mediaci máme na programu, protože mm, jasně eh, nefunguje úplně dobře všude, ve všech členských státech. Někde funguje lépe, někde hůře. Ale ty rozdíly v aplikaci, o kterých jste hovořil, které jste jasně ukázal, v tom grafu jasně ukazují, že žádná homogenita to není a že se nám nepodařilo harmonizovat nebo rozvít všude pro všechny eh, mediaci do stejné míry. To je tedy jasný závěr. Myslím, že na tom se můžeme shodnout. Já samozřejmě souhlasím, ale teď eh, řeknu něco proti tomu, co jsem uvedl před chvílí. Ten mediační eh, model vychází eh, ze směrnice, protože jak italský, tak turecký a není ten řecký model vychází původně z té směrnice. Jenom ten, ta řecká situace není pozastavená. Nicméně směrnice umožnila příliš velký prostor zákonodárcům. Někteří byli příliš skromní, jiní příliš agresivní a e, nenalezli tedy takovou rozsáhlou e, pevnou půdu pod nohama. Ano, e, e já si myslím, že zapotřebí trochu pobídnout, trochu postrčit e, legislativce tím správným směrem. Ale mm, ta směrnice prokázala svou efektivitu, trvalo léta. E, protože ten eh, zákon v Itálii vznikl v roce 2013 po třech letech eh, ústavních eh, sporů. Někteří chtěli, aby se ubíral jedním směrem, druhý jiným směrem a nakonec se našla jiná cesta, na které se tyto, tyto obě dvě strany sešly. Bylo tedy zapotřebí zajistit ústavnost ústavnosti podle ústavního mm, soudu a také podle soudního dvora. Takže eh, eh, bylo by dobré zajistit, že ta směrnice bude mít eh, silnější dopad. Myslím, že na takovém to závěru bychom se mohli shodnout. Nejsou-li tedy další komentáře, ze sálu. Eh, chci říct, že mě by velice zajímalo, jak se na to dívají členské státy, eh, jak vypadá u nich mediace, jak, jak prožívají eh, situaci s mediací v členských státech, ale nevidím tu Eh, žádného zájemce o to, aby eh, o tom přinesl svědectví, takže si můžeme udělat eh, krátkou pauzu a zahájíme další kolo, další panel, který se bude zabývat soukromými a veřejnými projekty. Eh, ohledně životního prostředí a eh, bude předsedat pan Čáky, místo předseda výboru pro, eh, výboru pro petice. Takže teď si uděláme krátkou pauzičku. Děkuji vám za pozornost.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 So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, drazí přátelé, myslím si, že nyní nadešel čas, abychom pokračovali v naší dopolední schůzi. Je mi velkou ctím, že zde mohl uvítat paní Martu té Ros. Já doufám, že jsem to nevyslovil příliš špatně, říká pan předseda. Vážená paní, my vás zde vítáme, je nám velkým potěšením, že jste s námi jste. On je působí jste v Bruselu, je politickou a právní poradkyní. E, její prezentace se bude týkat transpozice a implementace směrnice z roku 2014 o hodnotění dopadu jistých veřejných a soukromých projektů, které se týkají životního prostředí. Děkuji mnohokrát, že jste se dostavila mezi nás a nyní máte asi tak 20 minut, jak dlouho chcete, na vaši prezentaci. Prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji za to, že jste mě poskytli příležitost přijít mezi vás a hovořit o implementaci směrnice z roku 2014, která se týká hodnocení dopadu. A tato prezentace má za cíl poskytnout parlamentu určité klíčové elementy, které přináší tato změrnice z roku 2014. A ráda bych také upozornila parlament na určité prvky, neboť eh, ty klíčové eh, elementy budou i zásadní pro další eh, období, volební období Evropského parlamentu. Eh, ta hlavní zásada spočívá v tom, že tato směrnice z roku 2014 musí být transponována členskými státy do národní legislativy a tato povinnost byla do roku 2017. Momentálně Evropská komise vzhledí na to, eh, jaká sdělení dostala členských států ohledně této legislativy. A je důležité, aby Evropský parlament během rámce eh, kontroly zajistil implementaci a vymáhání evropské legislativy a evropského práva. Je důležité, aby parlament zajistil, aby ty klíčové elementy, o kterých dnes budeme diskutovat, byly skutečně správným způsobem transponovány a implementovány v každém členském státě. A navíc tato směrnice požaduje, aby každých šest let, od roku, počínaje rokem 2017, probíhal um, mechanismu vykazování zpráv ze členy členských států, zprávy, které poskytují komisi, které se týkají různých dat a informací o implementaci této směrnice, což znamená, že členské státy musí sbírat informace, neboť mají povinnost poskytnout komisi informace a údaje o kvantitativní údaje o tom, kolik hodnocení dopadu bylo provedeno v členském státě, jaké informace byly poskytnuty, jaké byly náklady eh, na sběr a provádění studií dopadu, hodnocení dopadu a jak tedy hodnocení dopadu bylo provedeno a zda jsou tam veškeré informace, které směrnice vyžaduje. Z tohoto důvodu, Z tohoto důvodu musí členské státy informace sbírat. Nemohou čekat 6 let, až tyto informace sdělí. Takže je důležité, aby Evropský parlament i vnitrostátní parlamenty pracovali na vybudování systému, který zajistí sběr informací eh, pravidelně, každoročně, tak, aby za těch šest let měly členské státy příslušné informace k tomu, aby je poskytly eh, Unii. Tato směrnice je směrnice s dlouhou historií. Poprvé byla přijata v roce 1985 a jejím cílem je zajistit integraci ohledu na životního prostředí ve, do veškerého rozhodování. Takže předtím, než je schválen projekt veřejný či soukromý, před tímto schválení je potřeba provést analýzu dopadů na životní prostředí, a to řádnou analýzu. O tom je tato směrnice. Hlavním cílem je ochrana životního prostředí prostředí, ale znamená to, že, a, a znamená to, že v okamžiku, kdy byla přijata, tak hlavním cílem jasně ří, bylo jasně říci, že ochrana životního prostředí eh, neznamená, že se projekty nesmí realizovat, ale že se nejdřív musí zanalizovat, jaký je jejich dopad na eh, životní prostředí, tak abychom eh, skutečně projekty realizovali udržitelně. Směrnice byla ehm, v různých oblastech eh, novelizována, aby byla hm, aby se přizpůsobila technologickému eh, pokroku, eh, například přijetí směrnice o zachycování a ukládání uhlíku. K tomu byla přizpůsobena nebo při eh, přijetí irské konvence, kdy šlo o zaintegrování veřejného konzultací do tohoto procesu. Po 25 letech fungování směrnice přistoupila komise k její analýze její implementace a k revizi té směrnice a v roce 2012 navrhla novou směrnici, jejímž cílem bylo i překonání některých problémů, které během té revize vyšly na povrch. Je, š, eh, mezi těmito problémy byla snaha snížit administrativní zátěž a zjednodušit ta eh, řízení, která jsou součástí eh, těch studií dopadů šlo také o to, aby některé ty cíle ochrany životního prostředí, které nabíjají na eh, větší urgentnosti, například klimatické změny, byly zohledněny. Jaké jsou tedy hlavní prvky této směrnice, které musíme mít na paměti pro budoucnost? Za prvé je třeba si uvědomit, že to je směrnice, která je jasně procesní, má tři hlavní fáze, jednak screening, prověřování, kdy tedy je třeba ten projekt vybrat ke zvážení nebo předložit ke zvážení a rozhodnout, zda ten projekt má být předmětem studie dopadů. To je ta první fáze screening. A vychází to z povahy, umístění a velikosti projektu. Poté, co projde tímto screeningem ten eh, projekt a je rozhodnuto, že je potřeba vypracovat studii dopadů na životní prostředí, potom příslušný orgán určí, jaký je rozsah a hloubka toho vyhodnocení a třetí fáze je přijetí zprávy o dopadech na životní prostředí kdy je ten projekt popsán a jsou popsány jeho dopady na životní prostředí. Směrnice poprvé také definuje, jaké jsou veškeré jednotlivé výstupy toho, té analýzy, všechny informace, které musí autor projektu, developer předložit. Definuje také, jaký proces má proběhnout vedle těch tří eh, jmenovaných fází, například příprava, hodnocení, analýzy developerem, je poskytnutí informací, následně konzultace, následně přeskum eh, kompete příslušným orgánem nebo zkoumání příslušným posouzení příslušným orgánem a potom přijetí závěru. jaké nové prvky přináší ta nová směrnice. Jednak rozsah té studie, která má být předmětem toho posouzení, a vš- které ten rozsah je vymezen jednotlivými prvky a jak tyto prvky mají být vyhodnoceny ve eh, vztahu k takzvanému scénáři baseline. A tento scénář je v té nové směrnici mm, popsán a to tak, jak vypadá to životní prostředí v té v současné podobě, to znamená, ta současná podoba je brána za tu výchozí, za tu baseline. A na základě této stávající situace je ten projekt hodnocen ve světle toho, zda dopady na životní prostředí jsou význačné či nikoli. Eh, týká se to využití půdy, vody, vzduchu, které totéž bylo v té minulé směrnici, ale ta nová směrnice zavádí potřebu eh, zvážit také dopady na klimatické změny a v příloze je směrnice je uvedeno, že to musí obsahovat všechny prvky, které by směřovaly k zmírnění klimatických změn, to znamená emise ale také e, opatření adaptační na klimatické změny. Směrnice dále e, zdůrazňuje to, že je potřeba posoudit projekt z hlediska biodiverzity a biodiverzita je definována jaka, jako přirozená prostředí k životu a jednotlivé živočišné druhy a rostlinné druhy, které tam pobývají. A to souvisí s dalším cílem té Eh, směrnice, kterým je, kterým je zajištění souladu s dalšími legislativu, soulady adu a konsistentnosti, protože jsou směrnice eh, k ochraně přírody, které také volají po analýze a vyhodnocení dopadu projektů, které mohou eh, mít dopad na biodiverzitu. pro developera, autora projektu je eh, někdy dost eh, obtížné vlastně provádět obě ty analýzy. Jednak analýzu e, tuto, dopady na životní prostředí a analýzu podle směrnice o ochrany, ochraně přírody, tak aby to mohlo, cílem je tedy to, e, jak si zjednodušit, zeštíhlit a provádět analýzu jednu, která bude mít ale všechny tyto e, aspekty. EIA eh, eh, eh, e je vlastně širší než ta analýza ochrany přírody, protože sleduje třeba biodiverzitu biodiverzitu nejenom na těch místech, které podléhají Natura 2000, ale je širší a důležitým prvkem je zde i to, že jedním v rámci jednoho řízení koordinovaného budeme mít jeden výstup. A to je cílem té nové směrnice či aktualizované směrnice, že je to jenom jedno posouzení. Analýze toho základního scénáře je potom obdobná v obou těch e, dokumentech a je definována, e, definována přesně v sděleních komise, pokud jde o integraci analýzy biodiverzity do EIA. A pak jsou tady také pokyny a doporučení eh, komise toho, jak implementovat směrnici z roku 2014 o posuzování dopadů na životní prostředí a komise tady nabízí metodologii eh, s ohledem na zase ten základní scénář, ten baseline Další, další prvky, které směrnice ukládá, další úkoly, které ukládá, je popsat v té zprávě o dopadech na životního prostředí dopady toho projektu kumulativně. Jinými slovy, v té minulé směrnici či v jejich předchozích verzích byl problém v tom, problém byl, jak se ukázalo, že celá řada těch eh, projektů byly, ty projekty byly vlastně rozděleny na menší části, tak aby unikly záběru té studie, byly buď zkráceny nebo byly zmenšeny ve své velikosti či rozděleny na části a to vedlo k tomu, že nevznikala povinnost provádět tu studii dopadů. A tento problém byl předmětem celé řady peticí a stížností a vzniklo, vzniklo také, nebo bylo také vydáno několik rozsudků Evropského soudního dvora, které se staly um, Eh, judikáty eh, precedenčními, ty, které vlastně řekly, že je potřeba posoudit v celém komplexu eh, ten projekt v celé, celém tom eh, té eh, oblasti při té analýze. A to nejenom ten projekt, který je momentálně posuzován, ale i budoucí zvažované. Nedávná kauza v Itálii, kdy Evropský soud rozhodl, že je nutné, že to není analýza jenom těch stávajících projektů navrhovaných, ale i budoucích plánovaných. Z tohoto pohledu tedy nově směrnice e, určuje, že je potřeba analyzovat kumulativní dopady všech těch projektů, které e, se dotknou dané, dané oblasti. Dalším novým prvkem, který je nutno posuzovat, je to, že směrnice vyžaduje také popis všech možných alternativních řešení, která byla zvažována a také zdůvodnění toho, proč byla vybrána jedna varianta ve srovnání s těmi alternativy a porovnání všech těchto alternativ z hlediska jejich dopadů na životní prostředí. Dalším Problémem při revizi směrnice, eh, jak se ukázalo, bylo to, že rozhodování příslušného orgánu eh, eh, udělit souhlas s tím projektem, či ho zamítnout, vydání toho souhlasu, že v tom rozhodnutí je nutno nyní mít popis opatření, které je třeba přijmout ze strany autora toho projektu developery, Eh, developera eh, opatření, kterými zmírní, sníží, omezí dopady na životní prostředí protože eh, v, roz, ta, v těch rozhodnutí byla tato opatření ukládána, ale neexistoval žádný monitorovací mechanismus, který by potom zjistil, zda skutečně ta opatření ten developer provádí. A v této směrnici nyní je také povinnost zavést monitorovací opatření, specifický proces monitorovací, který musí být nastaven v tom rozhodnutí a tento eh, proces musí vymezit parametry, které budou monitorovány délku těch monitorovaných opatření. A tento prvek monitoringu je velmi důležitým prvkem té směrnice a měl by zajistit účinnost skutečné fungování té směrnice. Ještě dalším důležitým prvkem této směrnice o posuzování vlivu na životní prostředí je účast veřejnosti. Směrnice posiluje potřebu účasti veřejnosti a to efektivním způsobem, tedy ukládá a vyžaduje, aby předtím, než je vydán souhlas k tomu danému projektu, aby byly informace poskytnuty veřejnosti, A ve směrnici je jasně vymezeno, jaké informace má veřejnost dostat, aby mohla sdělit své případné obavy a reakce na ten daný projekt. Také to znamená, že ty informace musí poskytnovány elektronicky, to znamená na webových stránkách příslušného orgánu, který má rozhodovat. Navíc Směrnice vyžaduje, aby se zveřejňovaly informace poté, co rozhodnutí je přijato. To znamená, že to rozhodnutí musí být zveřejněno, včetně zdrojů pro konzultaci, jak e, se k ním dostaly informace, jak se jednalo e, také e, s konzultací veřejnosti, jak byly získány všechny tyto informace v prostředí v průběhu tohoto eh, postupu a jak byly zohledněny při rozhodování. A to proto, že eh, soudní dvůr eh, toto vyžadoval a jasně stanovil, že je zapotřebí toto umožnit, zveřejnit pouze na Eh, pouze na mm, přímý poput nebo žádost občana. Směrnice jde dál a žádá, aby tyto informace byly poskytnuty automaticky, aniž by o ně někdo musel žádat. Jak to vypadá s implementací a transpozicí směrnice? V květnu 2017 členské státy Eh, měli eh, dosáhnout toho, aby eh, v platnost byla, byly uvedeny zákony, nařízení a administrativní opatření, tak aby směrnice byla transponována. A my víme, že komise zahájila řízení o, o porušení smluv ohledně pozdní sdělení vnitrostátní legislativy nebo transpozice této směrnice 21 členským státům z 28. Doufáme, že s ohledem na eh, dopad eh, článku 263 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, která umožňuje definovat sankce, finanční sankce soudním dvorem, nebudeme muset čekat na další řízení soudní a že to bude mít svůj dopad a že členské státy třeba, že e, opožděně nicméně komunikují o svých e, vnitrostátních e, právních úpravách v tomto směru a o transpozici směrnice. A to prostřednictvím tedy nestranného orgánu, čímž je orgán, ve kterém pracuji já. Ve směrnici o hodnocení dopadu na životní prostředí. Třeba, že vstoupila v roce 2014 platnost, máme tedy, nebo registrujeme dopad od roku 2017, od chvíle, kdy byla přijata vnitrostátní legislativou. Víme v některých členských státech, Některá právní úprava bude hm, připravována, eh, eh, už to víme předem, máme tu osvědčenou praxi například s Irskem, kde legislativa nebo informace o legislativě, která bude transponována, eh, byla již zveřejněna a došlo ke konzultaci. Například na vize Francii francouzská státní rada už prohlásila, Eh, že bude transponovat eh, tuto směrnici a došlo jedné právní eh, normy tedy k jednou porušení, protože tam se jednalo o mm, před přecházení střetu zájmu a tam došlo rozhodování o projektu, kde příslušný orgán je developerem. Takže toto je nový prvek, který se objevil ve směrnici a také působí celou řadu problémů eh, oproti tomu, co bylo tedy v původním eh, eh znění eh, směrnice. Je tedy důležité, aby Evropský parlament a národní parlamenty zajistili, že všechny tyto prvky budou patřičným způsobem zohledněny při vytváření legislativy na vnitrostátní úrovni. Co se týče implementace, eh, tato směrnice byla předmětem celý, celé řady eh, petic a, a mm, stížností 12 Stížnosti byly právě ohledně hodnocení eh, aplikace této směrnice. Ve směrnici 314 eh, takovýto žádostí eh, o, o přeskum nebo takovýto stížností bylo v roce 2017. To znamená, že ta čísla jsou poměrně vysoká. A z tohoto důvodu komise vydala určitá vodítka o tom, jak tuto novou směrnici implementovat a e, doplnila takto již e, e, dokumenty, které poskytovaly toto vedení do té doby. Ještě přesně nevíme, jak implementace vypadá, protože jsme v rané fázi, ale mohou tu být některá ustanovení, která jsou problematická, například pojem eh, významnosti pro životní prostředí, který není úplně eh, jasný, protože eh, tento pojem není vyjasněn, není definován onou směrnicí. Komise se nicméně snaží poskytovat informace členským státům ohledně toho, co znamená tato významnost a co to znamená v tom základním scénáři, co to znamená pro metodiku Eh, při práci, jakým způsobem hodnotit, zda je nějaký projekt eh, významný či nikoli eh, s ohledem na dopad na životní prostředí. Například projekt nazvaný Imperia navrhuje metodiku, která je velice jednoduchá, je založena na Excelových tabulkách, kde jsou snadno zjistitelné tedy všechny tyto informace, kterých je zapotřebí a e, společně s tím můžete takto sebrat i informace týkající se jednotlivých alternativ e, takovýchto projektů a e, udělat si svou analýzu. Takže, abych to uzavřela, chtěli bychom zdůraznit, že zapotřebí, aby evropští poslanci a vnitrostátní poslanci zajistili, že implementace směrnice bude správně monitorována, a že jednotlivé prvky, které byly dnes zmíněny, budou správným způsobem transponovány a implementovány. A nyní se vám k dispozici k otázkám. Děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. To bylo eh, velice zajímavé, velice zajímavá profesionální analýza eh, problémů. A otázek. Je to, je to výzva také pro členské státy. Protože jste hovořila o mnoha eh, postupech pro porušení smluv. Já si myslím, že by bylo dobré, o tom hovořit eh, a nejen hovořit, ale také možná přiložit nějaká doporučení. Nyní bych rád zahájil diskuzi, pokud zde máte již nějaké dotazy, které byste chtěli obrátit na naši eh, řečnici. Ale ještě tu mám takovou prozbu od bývalého ředitele výboru, eh, ne, předsedy výboru, Pety Evropského výboru, Davida. Prosím, máte slovo, Davide. Děkuji za to, že zde mohu promluvit, protože já vím, že to není e, řádné e, právo, protože e, já hovořím ve chvíli, by mohli hovořit poslanci Evropského parlamentu. Ohledně této směrnice, Snažila se se poukázat na to, jak revize původní směrnice o posouzení dopadu na životní prostředí jak je eh, důležité. Dostali jsme také mnoho petic eh, z mnoha zemí v Evropském parlamentu a eh, pracovali jsme ve výboru pro ochranu životního prostředí na této revizi. Jak jsme slyšeli od paní Marty Balesteros, poskytla nám spoustu faktických informací, a tehdy právě toto, tyto informace žádal i petiční výbor Evropského parlamentu, aby mohl přistoupit k té revizi. Pan Huntes, Huntis, který tedy předsedal, eh, a eh, byl eh, navrhovatelem textu, zabýval se tím, co je zapotřebí změnit. Dnes se zabýváme tím, jak eh, národní parlamenty mohou posílit svou úlohu a jak eh, se může posílit také úloha eh, evropských občanů. Zabýváme se tedy tím, do jaké míry Evropský parlament, který je zodpovědný za to, že je, je vzat v úvahu názor evropských občanů, Evropský parlament tedy v celém legislativním postupu spolupracuje s Evropskou komisí a takto na tom pracoval i aby byla e, přijata revize této směrnice. Ale jak už bylo řečeno, mnoho e, problémů přetrvává a já mám velikou starost e, nejen o tu skutečnost, že to trvá tak dlouho dosáhnout implementace revidované směrnice, která už byla před více než dvěma eh, lety eh, schválena. A od té doby navíc eh, došlo k mnoha postupům o porušení smluv, protože členské státy nesprávným způsobem transponují tuto směrnici. Je zapotřebí jednat. Členské státy musí jednat a je zapotřebí efektivně implementovat tuto směrnici nejen ve prospěch občanů nebo místních společenství, kterých se přímo může hm, týkat dopad na životní prostředí u například určitých infrastrukturních projektů, ale jsou to konkrétní eh, eh, příklady, jako například ty větrné farmy nebo eh, další případ, o kterých Mětiční výbor hovořil po řadu let, hm, spoustukrát o nich jednal kde docházelo k jasnému porušování nejen směrnice o hodnocení dobu na životní prostředí, ale také o směrnice Habitat. Ale tyto projekty, e, které trvají třeba 15-20 let, stále ještě e, jsou realizovány ve Francii, nehledě na všechny tyto petice, na všechnu tuto činnost nehledě na směrnice, e, které byly přijaty. Takže myslím, že by bylo velice užitečné, kdyby Národní parlament sám když eh, je na to upozorněn, když Evropský parlament identifikuje takovýto problém, aby byli s námi na jedné lodi a abychom společně mohli vyřešit takovéto závažné problémy. Protože se týče směrnice o hodnocení dopadu na životní prostředí, často stížnosti eh, byly vedeny na rozsáhlé infrastrukturní projekty, eh, které se týkají obrovských zájmů a také obrovské množství peněz. A velice často eh, tito aktéři měli prostředky a zdroje na to, aby ve svém projektu pokročovali eh, dlouho poté, co, eh, co už ty ta občanská združení nebo občanské spolky svůj boj vzdali, přestali protestovat. Takže potřebujeme jasnější rozhodování v členských státech v tom smyslu, že když jednají, tak aby chránili eh, zájem evropských občanů a také jejich právo na ochranu životního prostředí. Například cíle týkající se biodiverzity například eh, otázku ptáků, tak jak je eh, zohledněna v, ve směrnici Habitat. To všechno se musí odrazit v místní legislativě nebo v národní legislativě. A proto musí být mnohem více militantní. Eh, národní parlamenty musí být více militantní v tom smyslu, aby to dělali a e, také Evropská komise musí mnohem rozhodněji usilovat o to, aby pokud nejsou plněny zákony, tak e, je zapotřebí přivést e, členský stát ke zodpovědnosti za například neefektivní implementaci ale mnohem nejlepší by bylo spolupracovat s členskými státy od počátku, spolupracovat s parlamenty národními, abychom zajistili to, že když už eh, eh, občané i instituce věnovali tolik eh, energie na to, aby se revidovala evropská legislativa, která tady je, tak aby byla také legitimně a správně aplikována. Děkuji. A nyní, kdo bude další řečník? Máte ještě někdo otázku? Prosím. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji za slovo. Já mám uh, otázku na přednášející, pokud jde o střed zájmu a jak je střed zájmu řešen v této směrnici. Já souhlasím s, s tím, co zaznělo v uh, prezentaci a také s tím, co říkal předřečník pan Lou, totiž v to, že většina uh, stížností uh, nebo velké množství stížností se týká této směrnice. Tato směrnice je velmi Eh, významná v tom, že umožňuje občanům domáhat se nápravy na evropské úrovni ve věci, která by byla jinak vnitrostátní eh, záležitostí, protože eh, o tom vnitrostátní je otázka stavebních projektů a stavebních povolení. Ale pokud vnitrostátní orgány dají takový uh, takové stavební povolení pro velký nějaký megaprojekt, tak vznikají obavy občanů žijících ale protože toto je skutečně vnitrostátní kompetence, tak tato směrnice je jedinou cestou, kterou mohou občané eh, jít mimo svůj vlastní stát. Proto je tak důležitá pro občany. A ale, a tady, eh, tady moje otázka, Často se totiž stává na té mm, vnitrostátní úrovni, že ty eh, studie dopadů na životní prostředí jsou placeny samotným eh, developerem a tak je zde vlastně již ze samé podstaty věci střed zájmů. Pokud jde o přípravu této studie samotné, jestliže je takto financována, to, co by mělo být posouzením, které nestraně a profesionálně eh, zjistí dopady na životního prostředí nějakého megaprojektu, to se často ve svých závěrech stává odůvodněním a ospravedlněním toho eh, megaprojektu. Některé tyto velké projekty, kde jsou Eh, dána, kdy jsou vydána stavební povolení, je to výstavba na zelené louce a ta zpráva vám řekne, že to je úplně to nejlepší, co se životnímu prostředí může eh, stát, že se tam něco postaví. A to je úplný nesmysl. A Často je to proto, že je to financována ta studia je financována tím developerem a je tam tedy ten střed zájmu. A tudíž se eh, kladu, tudíž kladu otázku paní přednášející, do jaké míry ta směrnice v té revidované podobě řeší takový střed zájmu, protože to je velký problém, pokud máme dosáhnout řádného, řádné implementace a pokud tedy tou řádnou implementací myslíme péči o životní prostředí a práva občanů, kterým to leží na Eh, srdci. Eh, děkuji. Děkuji za tuto otázku a, a posledním řečníkem je pan a, eh, byl pan Busutil za Maltu. Děkuji za vaše vyjádření, to jsem předtím opomenul říci a nyní se táži, zda je ještě někdo další, kdo se hlásí. Prosím, máte slovo. Já jsem se chtěla na něco zeptat. Já jsem poslankyně italského parlamentu. Chtěla jsem se otázat eh, řečnice ohledně definice eh, dopadu na životní prostředí. Podle mne je nezbytné skutečně pochopit, co máme na mysli, když hovoříme o hodnocení, integrovaném o hodnocení určitého objektu, který má tedy dopad na životní prostředí, eh, aby to mělo také eh, mm, zohledněný aspekt rozvoje toho prostředí eh, z mnoha dalších aspektů. Často totiž dochází ke, k rozporům, když nedochází k celostní analýze Eh, protože se například musí uvažovat o celkovém přežití dané oblasti eh, s, při, eh, s tímto novým tedy projektem nebo bez něj. Tato směrnice hovoří o tom, že mají spolupracovat různé úrovně zprávy, regionální, místní, národní při kontrole a monitorování samotného projektu i mm, co se týče budoucnosti, tedy udrž, udržení kontroly nad tím dílem, nad tím projektem a jeho zpráva a udržba. To byla paní Emanuela Rossini z Itálie. Vítám vás zde, děkuji za vaši otázku a příspěvek. Ještě nějaká další eh, otázka či připomínka k tématu? Pokud tomu tak eh, není a nemýlím-li se, pak poprosím paní přednášející eh, o reakci a odpovědi. Děkuji. K té první otázce to je, děkuji za ní, protože to je velmi zajímavá. Je tady ve směrnici nový článek 9a, který ukládá té běžné situaci, ukládá tu povinnost developera poskytnout informace a to hodnocení posouzení, k posouzení. Tyto informace jsou analyzovány tím eh, příslušným orgánem a to je již další fáze která, kdy se analyzuje tyto informace a také výsledky konzultačního procesu. Pokud je developer stejný subjekt, jako je příslušný orgán, tak je to problém. A to se objevilo v mnoha těch stížnostech či peticích. A tento článek nyní e, říká, že pokud je tady schoda těch subjektů, developer a příslušný orgán, tak členský stát je povin zajistit, aby ty aby došlo k oddělení správních kompetencí, takže správnému oddělení těch konfliktních funkcí, pokud tedy roz, e, Eh, má eh, roz, eh, rozhodnutí přijmout příslušný orgán a je stejný jako ten developer, tak musí to, tady dojít k oddělení těch dvou subjektů, protože to nesmí být ten stejný, jako je developer, který poskytuje informace. Takže členský stát má povinnost oddělit toho, toto rozhodování a tyto pravomoci rozhodovací. tak je to nyní formulováno a to má být také přeneseno do vnitrostátní legislativy transpozičně. A e, nejenom to, musí to být v rámci, tak to se uděláno v rámci těch funkcí příslušných orgánů. Doufám, že ta odpověď byla jasná. Potom další otázka od eh, italské eh, poslankyně. Já eh, se omlouvám, asi jsem mi část té otázky unikla, ale domnívám se, že šlo o to, trošku něco podobného, něco, co se týkalo různých úrovní státní eh, zprávy a kde se rozhoduje. Můžete tu otázku možná zopakovat? Ano, to bylo součástí dotazu. Eh, ta první část se týkala definice více integrovaného dopru prostředí abychom tam měli i dlouhodobé sociálně-ekonomický rozvoj celé oblasti, protože eh, často konflikt vzniká právě z té myšlenky, eh, dopadu na životní prostředí, což někdy bývá hodně ve střetu s udržitelností, s udržitelným rozvojem té oblasti. Eh, samozřejmě toto dílo, ten projekt sám přispívá tedy e, k tomuto prostředí. A do jaké míry e, s tím e, mají spolupracovat tedy jednotlivé úrovně zprávy při zprávě, kontrole, monitorování a tak dále? Uh, yes, so in terms of the, um... Ano, Hlavním cílem směrnice je zajistit eh, eh, řádnou integraci ohledu na životní prostředí do rozhodování. Eh, a to i s posílením udržitelného rozvoje. Pokud jsou tady socioekonomické ohledu, tak tyto jsou eh, stejně zvažovány jako ty přímé dopady na životní prostředí. Cílem směrnice je ale hlavně ochrana životního prostředí. A v článku 5 a v článku 8a se jasně říká, jak, jak probíhá rozhodnutí při udělení či zamítnutí povolení k tomu projektu? Musí být jasně zdůvodněno, proč je rozhodnuto tak či onak. Musí tady být informace o všech rysech a faktorech životního prostředí, které byly analyzovány při, té, při tom posouzení. Musí být uvedeny důvody, proč rozhodnutí bylo takové, jaké bylo. Musí tam být informace o všech těch alternativních řešeních a monitorovacích eh, postupech. Všechny tyto prvky musí být zveřejněny, aby byly srozumitelné, aby každý měl přístup k informacím, které jasně ukáží, proč se rozhodlo. Celý článek 8a je nový a pokud bude fungovat a pokud bude řádně transponován a implementován, tak by měl zaručit právě udržitelný pohled udržitelného rozvoje, který takový rozvoj, který skutečně zohledňuje životní prostředí a který je zohlednění stejně seriózním způsobem, jako jsou socioekonomické dopady. Pokud jde o zprávu a řízení tohoto procesu. Většina projektů vzniká na místní úrovni a e, kompetentní příslušný orgán e, pokud je to takový lokální projekt, někdy dochází k těm střetům zájmům, které, jsem, které byly zmíněny, ale to, že směrnice požaduje více informací směrem k veřejnosti před rozhodnutím, a i po rozhodnutí, o tom rozhodnutí a že tato informace musí být zpřístupněna na webových stránkách příslušného orgánu na místní úrovni, ale také na celostátní úrovni. Tato e, situace by měla um, zajistit více informování a více koordinování, ale pokud členský stát musí poskytnout kvantitativní a kvalitativní eh, údaje komise každých šest let k té, v té zprávě, to znamená, že ten členský stát eh, musí nastavit systém k, eh, ke sběru informací po celé té hierarchii, od nejnižší úrovně až po celostátní, aby měl ty informace pro členské státy. To musí být nastaveno ve všech členských státech. státech jakým způsobem ty informace budou zhromažovány, není konkrétně zmíněno, ale ta sama skutečnost, že ten členský stát musí mít tento systém komunikace pro ty zprávy, to samo o sobě si myslím, že zlepší systém zprávy a, to, a, o tom, a zprávy a rozhodování v celém tom řetězci. Důležité je, aby k tomu došlo, abychom se nedostali do situace, že za šest let eh, budou členské státy říkat, že ty informace nemají, protože je obtížné se k ním dostat na té místní úrovni. To se stalo v jiné oblasti směrnice eh, o eh, odpovědnosti za škody na životním prostředí. Členské státy říkají, že ty informace nemají, ale tady je jasně dána povinnost, že musí členský stát zhromažovat tyto informace, aby komise a Evropský parlament mohli monitor, monitorovat implementaci legislativy, která byla přijata a je předmětem vynucování v EU. Děkuji. Zdá se, že nejsou žádné další otázky. Pokud tomu tak není, tak se pokusím představit eh, dalšího řečníka, řečnici, je to paní Sara Drake, která přednáší eh, unijní právo eh, v Cardiffu na právnické fakultě práva a politiky na eh, univerzitě ve Spojeném království a bude hovořit o transpozici a implementaci eh, nařízení eh, z roku 2004 a je to nařízení o práv, právech cestujících v letecké přepravě. Děkuji. Já jsem velice ráda, že zde mezi vámi mohu být a mohu s vámi hovořit o směrnici o právech cestujících v letecké přepravě. Jednalo se především o transpozici a implementaci. Tato prezentace bude mít dvě části. Nejdříve velice stručně vysvětlím cíl a rozsah nařízení, implementaci a nedostatky a také současnou situaci. A v druhé části se budu zabývat pěti oblastmi, které by mm, eh, se měly zlepšit a předložím doporučení pro národní parlamenty a evropské instituce. Měli bychom zdůraznit na začátku prezentace, že zatímco analýza případů se zakládá na posledních údajích, včetně mnoha hodnoceních ex post, které byly provedeny ohledně tohoto nařízení ze strany nezávislých expertů Evropské komise a nedávno také e, účetním dvorem Evropské unie. Stále ještě tu jsou nedostatky ve sbírání údajů a proto velice obtížně si vytvoříme celkový obrázek toho, jak vypadá situace v Evropské unii a společném hospodářském prostoru. E, velice ráda by také věděla více, co e, ví petiční výbor na základě stížností jednotlivých občanů. Tento eh, režim ochrany práv cestujících jeden z nejobsáhlejších ve světě. Jedná se o přímo aplikovatelné právo, protože je to mm, nařízení a eh, vnitrostátně se to musí prosovat také u soudu. Takže eh, mm, je to jeden z takových typů legislativních, jako je například nařízení o roamingu anebo nařízení o GDPR. Je to tedy stejná úroveň eh, zákrodárství. Cílem tohoto nařízení eh, pro ochranu eh, cestující v letecké přepravě je vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Například, když eh, eh, nedojde eh, k nalodění, protože odmítnu ten no, tedy vstup na palubu, a nebo nechtěně je cestující buď upgradeován nebo downgradeován, dojde ke spoždění nebo zrušení letu. Je zapotřebí na paměti, že letecké firmy často hovoří o mimořádných okolnostech, jinými slovy, že nemohou za to, že došlo tedy k tomuto narušení přepravy. To mohou být vulkanické erupce nebo sněhové bouře, mohou to být e, stávky a nebo prostě nedostatky personálu ehm, Pasažéři mají problémy s tím, že jejich cestování je narušeno a jak plně využít svá práva. Některé eh, aerolinky jsou nespolupracující a eh, uchylují se spíše ke sporům. A eh, obtížně se někdy prosazují práva pasažérů. Někdy pasažéři využívají různé agentury, dokonce i hm, takové Eh, poulič nebo takové eh, jednotlivé tedy eh, agentury, které se zabývají vymáháním těchto nároků, aby, se, aby dosáhly kompenzace, na kterou mají právo. Členské státy musí také vytvářet národní systém sankcí, které jsou efektivní, eh, odstrašující a mm, proporční. Evropská komise a členské státy vykonaly velké úsilí v tom, aby prosadili na vnitrostátní úrovni tuto legislativu a aby aerolinky dodržovaly tato pravidla. A eh, také, aby zde byla alternativní možnost řešení eh, sporů. To je velice vítané. Eh, Evrop, mm, britský orgán pro civilní letectví v roce 2016 a 17 eh, hovoří o tom, že 75 stížností eh, ohledně letecké přepravy, které byly řešeny před tímto alternativním orgánem, byly rozhodnuty ve prospěch pasažéra. 8. listopadu 2018 eh, účetní dvůr eh, prohlásil, že sice jsou dobře rozvinutá práva ehm, cestujících v letecké přepravě v EU, ale je zapotřebí velkého úsilí ještě, aby jich mohli plně využívat eh, evropští občané. A je vidět, že počet stížností narostl mezi lety 2015-2017. Nejvíce stížností se týká práva na kompenzaci z uhu spoždění, e, odmítnutí vstupu na polobu a nebo zrušení letu. V roce 2013 komise navrhla, aby se přepracovalo nařízení 261 2004, aby se tedy doplnila ta bílá místa nebo aby se e, zdokonalo to, co tam bylo nedokonalé. A to tak, aby byl eh, efektivní systém prosazování práva po celé EU. Eh, tento eh, návrh byl probírán na radě, ale tam se zastavil při sporu mezi Velkou Británií a Španělskem a je možné, že až Velká Británie opustí EU v roce 2019, legislativní proces bude tímto odblokován. V roce 2018 došlo k velkému nárůstu spožďování eh, letů kvůli eh, špatnému počasí, stávkám, eh, nedostatku personálu pozemního. A to způsobilo velké narušení podmínek pro cestování. V roce 2018, v červenci 2018, čtyři největší aerolinky se společně stěžovaly u komise s tím, že francouzský letový hm, prostor eh, omezuje jejich právo na eh, pohyb kvůli stávkám. A stále ještě eh, je zde mm, možnost pro letecký průmysl, aby narůstal. Nicméně jsou zde obavy, že nebude schopen tohoto plně využít a navíc využívání práv cestujících vypadají být stále více ohrožována. Je zapotřebí, eh, aby národní parlamenty a evropské instituce, tak Evropský parlament, zvažovali především pět oblastí pro zlepšení. Jak to bylo už také identifikováno komisí v roce 2013, je zapotřebí řešit nedostatky, které Eh, stále ještě přetrvávají. Jsou to tedy zaprvé eh, informovanost pasažerů, právní jistota, režimy eh, prosazování práv na národní úrovni, prosazování individuálního práva a kompenzace a potom regulační zátěž u aerolinek. Především pasažeři musí mít podrobnou znalost svých práv, musí si být vědomi a již zde bylo eh, zmíněno, paní ombudsmanka hovořila o tom, že eh, občané musí znát svá práva a je to významné eh, nejen tedy v souvislosti s, s těmito jednotlivými oblastmi, ale také se, v souvislosti s evropskými volbami v roce 2019. Nicméně Účetní, Evropský účetní dvůr zjistil na základě vlastních výzkumů, že ehm, vědomí pasažérů o jejich právech je ještě nízké. Například 39 těch, kdo byli dotázáni, řekli, že eh, docela znají nebo ehm, značně znají svá práva. A e, to ještě přitom tento ehm, průzkum zjistil, že pasažéři neznají správně svá práva. Co se týče eh, monitorování eh, různých povinností a mm, přijímání kroků zaměřených na to, aby se zlepšovalo povědomí eh, evropských občanů. Účetní dvůr hovoří o různých činnostech, které jsou prováděny v členských státech, aby se zvyšovalo povědomí občanů, ale není jim mm, případně pak dobře vysunout, co mají dělat, pokud dojde k nějakému problému. A proto tedy účetní dvůr se zabývá několika typy a nyní přejdeme k právní jistotě, to je ten druhý problém. Právní rámec sám působí problém eh, pasažerům. Nařízení mm, obsahuje tzv. šedé zóny, což jsou ustanovení, která mohou být eh, interpretována buď široce nebo úce, například mimořádné, eh, mimořádné situace, pro které platí výjimka. Eh, nehledě na rozhodnutí soudního dvora, které v tomto činí více jasno, toto nařízení stále ještě nepůsobí tedy eh, právní eh, jistotu a je jasné, že celý tento text je velice složitý a velice obtížně se vykládá tak, aby měli všichni jasno o svých právech. Národní parlamenty by měly zajistit, eh, že všichni aktéři budou proaktivní, budou informovat pasažery o jejich právech a o možnostech eh, pro nápravu v případě dojde k narušení přepravy. Například eh, orgán Velké Británie v červenci 2018 v tisku vyjasnil práva pasažerů podle evropského zákonodárství poté, co došlo ke stávkám Ryanairu. Eh, komise také podporuje právní sud prostřednictvím post legislativního vedení. Je zapotřebí také dalšího školení, vzdělávání, které je zapotřebí také eh, zprostředkovávat eh, s pomocí národních parlamentů a evropských institucí. Třetím aspektem je prosazování v jednotlivých členských státech. A to bylo zjištěno, že je slabinou v aplikaci té, tohoto nařízení. To nařízení samo o sobě poskytuje širokou po eh, oblast pro eh, výklad členským státům. A mnoho režimů eh, vnitrostátních je přímo slabých a mm, neodstrašuje rolinky například nemají dostatek operačních a technické eh, expertízy, aby mohli zhodnotit, eh, zda skutečně docházelo k mimořádným okolnostem a zda je možné použít tuto výjimku. Eh, komise v roce 2014 hovořila o tom, že některé členské státy mají jako maximální sankci tisíce eur pro aerolinky, ale ty sankce nejsou dostatečně proaktivní. Eh, nestačí to. Takže tato zpráva komise také uvádí, že tyto orgány na prosazování práva eh, jsou, eh, aplikují sankce jen v mizovém procentu případů. Možná, že některé případy jsou složité. V některých státech eh, hm, zase existují různé systémy, například eh, v některých případech se, hm, se národní orgány mohou, eh, mohou obrátit cestou mimo soudního urovnání anebo trestního řízení, takže se to zase těžko posuzuje, jak, jaký směr potom toto, toto šetření nebo tento, hm, tato věc nabrala. Nicméně je jasné, že je zde veliký prostor pro eh, vnitrostátní orgány eh, a je možné, že eh, v jednotlivých členských státech je i právně upravena například mimořádná okolnost jinak než v jiných, v jiných, v jiných členských státech. Politiky v jednotlivých členských státech musí mít dostatečně ostrašující efekt na aerolinky, tak aby eh, prosadili plnění eh, eh, a nemělo by tedy být náročnější finančně pro ty, pro ty aerolinky řídit se patřičnými pravidly. Eh, nařízení a celková regulace musí být responsivní. Je tedy zapotřebí postupovat eh, po jednotlivých etapách, eh, zhodnotit, jak vypadají situace s právě cestujících, vytvořit prostředí, ve kterém bude možno přesvědčovat k plnění pravidel a následně, aby se jednalo tedy mm, odstrašujícím způsobem na na ty eh, aktéry, kteří neplní patřičná pravidla. A v dokumentu, který jste dostali, tak eh, tam je taková pyramida napsaná, která vysvětluje, jak to všechno má fungovat. So in terms of recommendations, national... Pokud jde o doporučení, národní vnitrostátní parlamenty tady mohou hrát význačnou úlohu tím, že zajistí, že politika i legislativní rámec, které jsou eh, přijaty, v, budou přijaty v souladu s touto eh, výše popsanou eh, teorií. Čtvrtý ta oblast, která potřebuje, si zaslouží pozornost, je, klíč, je následující klíčovou Eh, vým rysem efektivního vymáhání je možnost domáhat se nápravy a v této oblasti došlo ke zlepšení, zejména zavedením alternativních řešení sporu, ale jsou tady stále překlády, překážky, které tomu brání. Existuje celá řada možností pro cestující, kteří se chtějí eh, bránit, ale i ty možnosti sami o sobě mohou být matoucí. Je potřeba eh, určitá vodítka, výhody a nevýhody a propagace alternativních způsobů eh, řešení, protože ty jsou jednoduché, rychlé a nenákladné. V roce 2017 komise eh, eh, podpořila vytvoření sítě těchto subjektů alternativního řešení sporů v oblasti dopravy a v rámci této sítě se sdílí osvědčená praxi a tato síť také umožňuje sběr a třídění statistických dat, pokud jde o vymáhání nařízení 261. Ehm, cestující mají možnost také se obrátit na soud, ale eh, soudní řízení může být pomalé a drahé ehm, Eh, existují také návrhy na kolektivní metody eh, eh, obrany, v, je to ve formě návrhu a je možné tedy se domáhat skupinově hromadnými žaloby, žalobami, ale je zde velký odpor ze strany aerolíní a také národních parlamentů i evropských institucí vůči těmto kolektivním žalobám. Hovoří se také o tom, zda by mohly být zautomatizovány některé kompenzace. Ryanair se tímto zabývá, což by mohlo snížit eh, administrativní zátěž. Eh, Evropský soudní, eh, Evropský účetní dvůr volá potom, aby vznikl právní povinnost automaticky hradit bez domáhání se. Eh, spotřebitelská také združení bez Británii Which začalo kampaň eh, a petici se stovkou tisíc eh, podpisů. Přejdeme k poslední oblasti, která je předmětem obav, a to je administrativní zátěž pro aerolinie. Je jasné, že aerolinie se budou bránit plnění nařízení, pokud došlo k narušení přepravy mimo jiných kontrolů, čili pokud jsou tady ty eh, mimořádné okolnosti. Uh, Například pokud dochází e, k přerušení dopravy kvůli řízení letového provozu, i to má finanční dopady na aerolinky. Pokud nedojde ke změně legislativy, potom by vnitrostátní parlamenty by měly zajistit přijetí takových opatření, aby se řešila kapacita, zejména v oblasti řízení letového Eh, provozu a aby se také eh, aerolinie mohly domáhat eh, proplacení u třetí strany, tedy které, té, která to způsobila. A v některých státech toto není možné. Na závěr existuje celá řada faktorů, které brání ochraně spotřebitelů při přerušení dopravy. Poku, protože vymáhání nařízení 261 je decentralizované, existuje zde velký prostor pro národní parlamenty zajistit, aby ty vnitrostátní režimy byly dostatečně odrazující a také zajistit nezbytné zdroje. Evropské instituce by se mohly zabývat revizí právního rámce nařízení 261 a podpořit doporučení k tomu, aby byla vyjasněna práva a povinnosti a aby byla dobře vyvážena správní zátěž a aby se zlepšilo vymáhání eh, pokud je možnost eh, individuální cesty nápravy, o to je pravděpodobnější, že aerolinie budou plnit eh, dobrovolně, ale tato eh, individuální možnost nápravy by měla doplnit veřejné nevymáhání tohoto předpisu a ne sloužit jako jeho náhrada. Děkuji, toto bylo velmi zajímavé. Dámy a pánové, nyní otvírám diskusi k tomuto tématu. Nastala doba na vaše otázky či připomínky. Kdo by rád reagoval nějakou poznámkou nebo otázkou na k předložené tematice? Není tomu tak, nikoho nevidím. Dobrá, tedy eh, pokud tomu tak není, tak si myslím, že bychom mohli ukončit tento, uzavřít tento první eh, panel. Děkuji eh, mnohokrát všem řečníkům, všem prezentujícím. Děkuji vám všem za účast a mám tady také pozvání pro všechny, kteří jsou v této místnosti na oběd, který je sponzorován Úřadem veřejné ochránkyně práv a e, oběd je podáván ve třetím patře v restauraci Brasserie. Pokud e, e, máte problémy se tam eh, dostat. Jsou tady, eh, jsou tady zaměstnanci našich dvou výborů, aby vás eh, dovedli do brasery na, ve druhém patře. A oběd začne za 35 minut, od půl jedné tedy je oběd a budeme potom pokračovat zde od půl třetí. Ve 14.30 budeme znovu pokračovat. Přeji vám tedy příjemnou obědovou pauzu, dobrou chuť k obědu a uvidíme se zde ve 2.30. Děkuji.